zahajuji, ale mám zde jedno oznámení. Příslušné polské orgány požádali předsedu parlamentu o zrušení imunity pana poslance Roberta Ivaskieviče kvůli řízení pro administrativní přestupek. V souladu s jednacím řádem je tento požadavek odeslán výboru Jury, který je příslušným v tomto